Kolegyně, kolegy, bitte. Kolegyně, kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Máme A teď na projednávání toho, na co jsme včera neměli čas a sice eh, soukromý sektor a rozvoj a já bych navrhl, abychom eh, to teď projednali před hlasováním, aby nám paní Lezenková krátce prezentovala pozměňovací návrhy a budou-li k tomu něco ještě podotknout stínoví zpravodajové, mohou to učinit tak, abychom to mohli potom reflektovat v hlasování. Eh, zpráva samotná se zpracovává ve výboru DV a pan Deva je zpravodajem. Paní Lezingová, máte slovo. Děkuji mnohokrát, já budu velice stručná. Dovolte, abych nejprve poděkovala sekretariátu za dobrou spolupráci a zejména chci poděkovat také kolegyním a kolegům za celou řadu konstruktivních pozměňovacích návrhů nás všechny sjednocuje přesvědčení, že rozvojová politika sníží cíly bojovat proti chudobě a odstranit chudobu. A jsme si rovněž zajedno s tím, že je v tom, že je důležité, aby pomoc se dostávala skutečně tam, kde je zapotřebí. Z povahy věci vyplývá, že nejvyšším cílem není nejvyšší cíl podniků, podporovat rozvoj v jednotlivých státech, ale abych tak řekla, vydělávat peníze. Máme tady celou řadu zdokumentovaných příkladů, eh, kdy eh, podniky eh, byly zapojeny do porušování lidských práv, například Nedgrepin, celá řada zemí, zejména v Africe, je tím dotčena. Proto hovoříme o závazných mezinárodních standardech pro podniky. Eh, kromě toho tady existuje nebezpečí, že evropské podniky eh, vytlačí lokální podnikatele z trhu a právě proto je důležitý rozvoj soukromého sektoru přímo na místě. Cílem tohoto stanoviska je eh, vypracovat možnosti, vypracovat jasnou roli soukromých podniků, kterou mohou hrát v rozvojové politice a v podpoře rozvoje. Angažování soukromého rozvoje mm, eh, musí být nazíráno eh, kriticky, ale nalezli jsme kompromisní návrhy a doufám, že tyto kompromisní návrhy budou většinově odhlasovány. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Vážená paní kolegyně Lozingová,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 je vidět, že pozměnící návrhy jasně zračí význam soukromého sektoru při spolupráce na potírání chudoby. Soukromý sektor má potenciál přispět k udržitelnému rozvoji, protože rozvoj hospodářství je klíčový při boji s chudobou. Dá se toho však dosáhnout pouze při dodržování lidských práv, demokracie, Eh, řádné vlády a zprávy. EU eh, e se snaží eh, prostřednictvím korporátní sociální odpovědnosti a agendy pro rozvoj na rok 2015 spolupracovat. Snižování chudoby v tomto smyslu, pane předsedo, znamená, že já budu vybízet všechny, aby hlasovali pro toto stanovisko. Děkuji, pane Kjučuku. A nyní Christian Preda, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bohužel zpravodajka ve jméno naší politické, pan zpravodaj Štětina, e, zpravodaj za naší politickou skupinu, nemůže být mezi námi, e, protože je zapojen. Takže, ale vypracoval zprávu. Naše politická skupina bude hlasovat proti, protože je to pouze zpráva, eh, která je ideologickou zprávou. Je to marxisticko-leninická vize, eh, kterou nemůžeme podpořit. Nemůžeme souhlasit tedy s těmito ideologickými návrhy, které jsou ve zprávě obsaženy. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo pan Hojt. Please. Eh. Děkuji. Nyní jménem naší skupiny my budeme hlasovat pro toto stanovisko, i když je mi známo, že někteří kolegové z EPP mají výhrady eh, na tom, eh, na té schůzce, když jsme se snažili dospět ke kompromisu. Musím přiznat, že jsem spíše byl nešťastný, protože máme zde jednu skupinu, která hovoří, že soukromý sektor by neměl sehrávat žádnou úlohu při rozvoji, ale zároveň tam jsou argumenty, že je to ten ideál. Uh, já doufám, že náš přístup naší skupiny je nejrozumnější, který urozná, uznává klíčovou úlohu soukromého sektoru a zároveň i lidská práva, e, společenská odpovědnost podniku a tak dále a zároveň vybízí e, ten veřejný sektor bude dělat více v té spolupráci. E, máme určité rozdíly názorové v naší skupině, ale tím, jak je tam podtržena úloha lidských práv a společenské odpovědnosti, tak já mohu říci, že často právě, když se scházím s představiteli podnikatelské sféry, tak oni mm, prokazují veliké pochopení pro ty záležitosti, často větší než veřejné orgány. Eh, pan Tanok, nám připadá, že opravdu se jedná často o něco eh, co se snaží prosazovat eh, levice a proto jsme proti. Oui, euh, Ano, pane předsedo, tato zpráva má pozitivní prvky, to je třeba uznat. Eh, ukazuje mimo jiné, eh, jak daňové úniky, dluhové záležitosti, které jsou jedno z největších příčin ne rozvoje Afriky. Ale tato zpráva má um, chybnou vizi. Já sám jsem spokojen s podporou malých a středně velkých podniků, uh, protože rozvoj soukromého sektoru v těch rozvojových státech je nesmírně důležité, ale uh, ten, tato stanovisko není správné, protože to, co tady se navrhuje, to už znamenalo neúspěch například v Alžírsku nebo jiné země, které se chovaly marxistickým způsobem a potom se nalezly ve velice, ocitly ve velice závažných situacích nerozvoje a ocitly se v horší situaci než jiné země, kde se to naaplikovalo. Proto naše politická skupina bude eh, hlasovat proti Eh, tomuto stanovisku navzdory tomu, že obsahuje i pozitivní prvky. Merci beaucoup, monsieur Schaffhauser. Děkuji vám, pane Schaffhausere. Paní Lösingová. Chcete k tomu něco říci ještě před hlasováním, prosím? Domnívám se, že tady už nemusím moc dodávat, než eh, moje eh, neustálé překvapování nad tím, že se tady nediskutuje o obsahu, ale že se tady stále předhazují výtky, eh, které rozhodně nechápu v souvislosti s vyvážením jednáním zpravodajů a stínových zpravodajů. Děkuji mnohokrát. Debate. Já si myslím, že tím jsme vyčerpali rozpravu a přejdeme k hlasování. ces amendements. Dámy a pánové, dostáváme se k hlasování. Na kompromisní návrh jedna, tedy teď to bude komplikované. Kdo je pro, pro první část? Proti? Zdrželi se přijato. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdržel se zamítnuto. Takže kontrola. 24 ku 35 těsno, <laughs> těsně zamítnuto. Teď to nemohu přečíst, pravý pan předseda. Ano, to je vyřízeno. A co je tohle? Tomu nikdo nerozumí. No, to tedy není naprosto jasně napsáno, co tady má co dělat to znamenko minus. Kdo je? Ne. Takže kompromis jedna odpadá a dostáváme se teď k osmičce. Kdo je pro pozměňovací návrh 8? Proti? Eh, zamítnuto. 10 eh, pro. Proti? Zdrželi se přijato. 13 pro. Proti? Zdržel se přijato. Osmička byla odmítnuta. Aha, promiňte, tak jsem to špatně viděl. Takže budeme hlasovat Hlasujeme nejdřív o jedenáctce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Třináct pro? Proti? Zdržel se přijato. Patnáct pro? Proti? Zdržel se přijato. Sedmnáct pro? Proti? Zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je ukončeno.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 proti, zdržel se přijato 35 pro, proti, zdržel se, tak to zkontrolujeme. Kdo je pro 35? Uděláme to elektronicky. Ukončuje hlasování. 35 k 21 přijato kompromis 3 pro. Proti zdržel se přijato 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto. čtyři. pro, proti, zdržel se přijato. Tím se dostáváme ke kompromisu pět. pro, proti, zdržel se přijato. 56 Borgesio pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 57 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 59 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 6 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se přijato. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdržel se přijato. To je všechno. Dostáváme se k 68 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 69 pro. Proti. Zdržel se přijato. 70 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 71 pro. Proti. Zdržel se přijato. 72 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se přijato 80 pro, proti, zdržel se přijato. A teď se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování. Ukončuji hlasování. 34 pro, 30 proti, přijato. Ano, kdo to tady volal? Paní Lezingová? Moje frakce v závěrečném hlasování určitě hlasovala pro protože bychom si přáli, aby se všemi těmito kompromisními návrhy byl schválen. Ale přesto na základě pro nás důležitých postojů, které se tady zau, eh, zaujímají, eh, odebírám jméno. Chtěla bych, aby mé jméno bylo odstraněno ze zprávy. V tom případě to bude bezejmená zpráva protože pan předseda by taky na tom neměl chtí, nechtě, nechce mít na této zprávě své jméno. Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme k tématu Libanon. Paní Matěj zde. Dostáváme se k bodu číslo 10. Cesta naší eh, delegace s Mašregem do Bejrutu a prosím o krátkou zprávu paní Matias, paní Manesko, pana Kosolinou a paní Winberg. Eh, paní Matias, máte slovo.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 Bem, como referiu, nós fizemos uma, realizámos uma delegação. Ano. Jak jste, pane předsedo, řekl, rozjeli jsme se do Lebanonu, strávili jsme tam 16. až 19. června tyto dny, tedy velice nedávno jsme se vrátili. Naše delegace byla čtyřčlená, já jsem předsedala, pak jsme měli paní Romano Manesku jako místo předsedkyni, pak ještě Kristinu Finderbergovou jsme měli a Kristiana Andrea Pusolínyho. U této mise můžeme konstatovat, byla bych vděčná, kdybych byla pozorně vyslyšena. Na úvod tedy jednalo se o cestu velice důležitou ve stávajícím kontextu a události prokazují její význam i nadále. Jedná se o situaci opravdu kritickou, jak v Sýrii, tak v Libanonu, z důvodu syrské války a e, pouze pár záležitostí na závěr této cesty bych si dovolila přednést. Určitě jste dostali i prohlášení pro tisk, které jsme předložili a i tam je to nejzávažnější zmíněno. Proto budu hovořit stručně. Tedy pár komentářů. nejdříve, jak cesta probíhala a pak ještě pár politických komentářů. Dva dny jsme se věnovali situaci v Libanonu, jeden den jsme se věnovali situaci v Sýrii. V Libanonu jsme jednali s představiteli příslušných orgánů, rovněž s poslanci, ale i premiér nás přijal, eh, předseda rebalanského parlamentu, zástupci hlavních stran, Hezbola, Hnutí pro budoucnost, Navi veri, to byl předseda parlamentu Samiho Sašu, s ním jsme se nemohli ani se panem Džumbladem nemohli se jít, protože ti už měli jiné schůzky sjednané, i když původně se počítalo i s tím, že se sejdeme s nimi. Rovněž jsme se sešli s představiteli vojenských složek, s nevládními organizacemi, představiteli UNHCR i orgánů tam přítomných eh, představitelů OSN. Tedy jedna věc k Libanonu, jedna věc k krizi uprchlické a pak eh, k Syrii. Moje kolegyně Křišina Vimos je zde, nevidím tady paní Manesku ani Kozolíny v místnosti, ale Ráda bych, kdyby se moje kolegyně ještě vyjádřila i po mně v Libanonu. Tam jsme měli příležitost seznámit se se stávající politickou situací v zemi a bylo jasné, že jsme měli pocit, že musíme podpořit všechny zainteresované strany, aby překonali institucionální překážky, navazovali porozumění. Ono se ukazuje, že stát funguje dobře, prezidentské volby i to bylo tématem našeho vyjednávání a zároveň jsme se v podstatě dohodli i v té věci, že ale Libanon ti občané libanonské orgány jimi zvolené musí rozhodovat o svém osudu sami. My jsme tam jako hosté. Věnovali jsme se tedy i tomu a zároveň jsme se věnovali i otázce syrských eh, uprchlíků. Já jsem už v roce 2013 navštívila Syrii i Lebanon. Už tehdy měli v Libanonu 300 tisíc uprchlíků a tehdy už nám bylo sděleno, že jsou na, dosáhli svých mezí. To je země, která čítá pouhé 4 miliony občanů a nyní má už téměř 2 miliony uprchlíků, což je obrovské břemeno pro zemi takto malých rozměrů. V podstatě třetina těch, kteří v současné době žijí v Libanonu, jsou uprchlíci. Co to v praxi znamená? Zkusme si představit, jaké úsilí musí eh, prokazovat tato malá země a zároveň eh, mít ten pocit solidarity, projevit solidaritu. Eh, I mise EU musí přispět svým dílem k řešení této urgentní situace. Je třeba dělat více. Myslím, že Evropský parlament musí rozhodným způsobem podporovat evropskou reakci na uprchlickou krizi. Je to opravdu bíjící do očí, jak nerovnovážným způsobem to břímě dopadá na různé státy. A já považuji za ostudné, že některé členské státy se zdráhají přijmout i několik stovek uprchlíků a zároveň máme země jako Libanon, kde jsou miliony. A ty tam prostě proudí a ta země je přijme. Měli jsme rovněž možnost eh, prohlédnout si a seznámit se s některými například vzdělávacími projekty přímo v terénu a navštívili jsme i uprchlické tábory. Hovořili jsme s rodinami a musím říci, že ta situace udržitelná není. Pouze jedno dítě na čtyři eh, pouze tedy 25 dětí je schopno docházet do školy. UNHCR se za posledních několik měsíců podařilo distribuovat či spíše uplatnit finanční podporu ve výši 19 dolarů na uprchlíka, což je opravdu málo. Syrské rodiny musí platit například za to, že smí vůbec pobývat v tom utečeneckém táboře. Musí platit za to, aby jejich dítě mohlo docházet do školy. A pokud UNHCR má k dispozici pouhých 19 dolarů na uprchlíka, co to v praxi znamená? Je to situace neúnosná, nikoli pouze pro samotné uprchlíky, ale zároveň pro celou libanonskou společnost. A ta zároveň prokazuje svou solidaritu, ale ten systém je tak napjatý, že vše už je na hranicích. Ehm, a proto se Libanon rozhodl uzavřít eh, hranice a nepřijímat další uprchlíky. Je to tedy kritická záležitost je to zároveň záležitost velice významná. Odborníci, představitelé OSN hovoří o nereálném řešení. Podíváme-li se ze zeměpisného pohledu, kde leží Lebanon vůči Syrii, na druhé straně je jasné, že vývoj situace v Syrii obrovsky poznamenal právě Libanon. Co bych ráda, abyste si zapamatovali z toho, co hovoříme, bereme-li v úvahu obrovské finanční potíže, rovněž potíže agentur OSN, které pracují v těchto uprchlických táborech a zároveň s vědomím všeho, co jsem řekla, si myslím, že Evropská unie opravdu se musí lépe vložit do řešení této situace. Nemůže pouze přihlížet, nemůže zavírat oči na to, co se tam děje, jak tam vypadá. Já jsem bohužel zde nebyla, když jste byla paní vysoká představitelka. Četla jsem však prohlášení pro tisk. 12 milionů eur bylo přislíbeno na ostrahu hranic. 12 milionů eur by mohlo být využito i jinde. Ano, samozřejmě je to politická záležitost a vždy je takovéto rozhodování obtížné i v této sněmovně. Jak nakládáme s penězi daňových poplatníků? 12 milionů euro bylo slíbeno včera na ostrahu, ale zároveň na řešení situace uprchlíků jsou prostředky opravdu mizivé na závěr ještě komentář týkající se Sýrie. Jak už jsem řekla, Měli jsme den času, abychom se zaměřili na situaci v té zemi, měli jsme možnost se sejít s velvyslancem OSN, představiteli zainteresovaných stran, občany, rovněž s paní Ralamata, která je hlavní vyslankyní OSN v Syrii a získali jsme i informace o tom, co se děje v Syrii. Bohužel do samotné Syrie jsme se vydat nemohli. To tady rovněž řeknu jasně. A zároveň jsme se dověděli, že eh, průměrný věk, jehož se dožívá eh, Syřan, se snížil za poslední čtyři roky z 75 let na 55 let, třetinu života. Ehm, třetina života byla průměrnému Syřanovi odebrána v průběhu této války. Sešli jsme se i s různými úředníky, představiteli organizací, osobami, které se s námi stál, sami spojili s představiteli například misí unijních zemí. A obraz, který jsme si udělali, vypadá v tom smyslu, že média, mainstreamová média, se snaží jasně rozlišovat mezi různými skupinami, které v Sýrii stojí proti sobě. A zároveň se snaží popsat určité skupiny, teroristické skupiny, jako by umírněnější než jiné. Ale ono je to protimluv. Neexistuje umírněná teroristická skupina. To zde musím říci, samozřejmě každý má možnost popisovat věci tak, jak se mu jeví subjektivně, ale my nesmíme rozlišovat mezi teroristy. Eh, hrozba terorismu je skutečná a je jedno, zda pramení z Aluzry nebo z Daješi. Tedy v našem případě musíme hovořit jasným jazykem a terorista musí pro nás zůstat teroristou a že se konzistentním způsobem zaměříme na boj s terorismem jako takovým. Nemůžeme si dovolit eh, tyto odstíny vůči teroristům, protože to nikam nepovede. A ještě něco, co navazuje na tuto záležitost, totiž volání po zastavení přísunu zbraní, které pramení směrem teroristům. Máme skupiny, které se dokonce snaží proškolovat eh, občany, nabírat eh, bojovníky do Syrie. Což vlastně ještě přilévá oleje do ohně a znamená, že se konflikt zhorší, že bude umírat ještě více lidí. Prodej zbraní, ať už ty teroristické skupiny jsou takové či onaké, jsou to teroristé a umožňovat jim, že si jsou schopni ať už koupit nebo nějakým způsobem obstarat zbraně, je vždy smrtelné, je vždy zhoubné. Dokonce před naší cestou jsem vždy opakovala, že je důležité, že Evropa musí být přítomna v této oblasti. A nyní bych chtěla orodovat i za vytvoření mise v Syrii. Můžeme předstírat, že nemáme vztahy v Syrii, že v podstatě s tím nemáme co dělat, ale není to správné. Musíme si nalézt příležitost, jak se do Syrie vydat, jak v Syrii působit musíme být v Syrii přítomni a nalézt protějšky, například poslance, s nimiž navážeme kontakty, s nimiž budeme jednat. Musíme sestavit tedy delegaci a jakmile bude ten budou tématem diplomatické vztahy, tak to musíme hovořit jednoznačně, ale ten pokus musí nastat. Eh, tak för ordet ordförande och jag vill börja... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří se organizovali cesto, eh, také všem členům delegace. A chci poděkovat zejména Marie Matis, eh, Marias za to, jakým způsobem vedla tuto mimořádně zajímavou cestu. Měli jsme nabitý program od rána do večera a mohu to jenom říci v několika málo slovech. Intenzivní, poučné, emocionální a také hruzu Všechna ta setkání, která jsme měli s poslanci, premiérem, nejrůznějšími organizacemi, nevládními organizacemi, to všechno bylo velice důležité. A Eh, získali jsme tak obrovský input na informacích, že bude trvat jistě delší dobu, než je všechny zpracujeme. Jeden poslanec mi řekl, Libanon, Libanon je tikající časová bomba a jiný poslanec řekl, jakoby Libanon onemocněl rakovinou. Marisa už to řekla, jedna a půl milionu uprchlíků vůbec neexistuje žádná možnost uvažovat o hranicích před dvěma lety. Není ani zásobování vodou, není tam elektřina. Toto je opravdová krize. Lidé potřebují pomoc. Libanonské obyvatelstvo se snaží bojovat, jak může, ale potřebují pomoc. A tady je třeba rozhodně něco učinit tam přichází tolik lidí eh, v krátké době, eh, Samozřejmě tady je také konkurence týkající se, nedostatku, eh, týkající se pracovních příležitostí. Prostě jeden problém se vrší na druhý. A jak už řekla Marisa, jedno dítě ze čtyř chodí do školy a přitom je vzdělávání pro děti tak zásadní. Mm, to si ani nedovedete představit, co se tam děje. Eh, děti 13 leté, 14 leté, které nemohou jít do školy a žijí v uprchlických táborech, tak se stávají snadno obětí eh, verbování teroristů. Musíme pomoci těmto lidem, potřebují vzdělávání, potřebují své místo E, Foreign Agriculture Organization, čili Mezinárodní zemědělská organizace, která pomáhá zemědělcům, aby, se, aby hospodařili na svých poličkách, i tady je potřeba pomoci. Lidé potřebují dostat nějakou naději a získat důvěru v budoucnost. Co ještě? Nejdůležitější, o čem hovořila většina, Eh, kolegu a partnerů, s kterými se si, jsme se sešli, hovořili o nezbytnosti bojovat proti terorismu. Eh, to bylo téma, které znesli všichni a jak už také řekla Marize, já považuji za nesmírně důležité, abychom se pokusili poslat skupinu na, do Sýrie, abychom pochopili, jak to vypadá. Ono je velice snadné sedět tady a mluvit, ale když nemá člověk představu o situaci na místě. Není to tak jednoduché. Já vůbec nemám recept na řešení problému na místě. Můžeme se jenom přát mír v Sýrii a na celém světě, ale to prostě není tak jednoduché. Nejdůležitější je samozřejmě, aby se teď udělalo to nezbytné a sice bezprostředně pomohlo lidem. Potřebují potraviny, potřebují možnosti vzdělání a potřebují více prostředků potřebujeme více prostředků pro fondy, které tady mohou pomoci. Chci ještě jednou srdečně poděkovat za toto cestu. Já jsem se tam hodně naučila a rozhodně si to beru eh, sebou na práci v delegaci, na další práci v delegaci. Děkuji vám. Bez mikrofonu. Sì, non voglio aggiungere molte cose alle già dette. Děkuji. Já nechci mnoho dodat k tomu, co už kolegové říkali o cestě do Libanonu. Zaměřil bych se pouze na několik věcí, které považuji za nejdůležitější ohledně návštěvy těch táborů. Je tam 1 milion 400 tisíc lidí, kteří čekají na azyl zhruba polovina z nich jsou v Jordánsku, zhruba druhá polovina jsou v Turecku. A když tam jdete mezi ně, tak eh, z, eh, čeho si povšimnete nejdříve je, že to jsou většinou mladí lidé. A to velmi mladí. Eh, jsou to děti až zhruba do 18 let, takže těch je tam absolutní většina. A teď nesmíme zapomínat na to, že ehm, v tomto prostoru operují eh, také různí teroristé, kteří mohou vyvíjet také svůj vliv na tyto mladé lidi. A je opravdu potřeba nalézt politickou roz, rovnováhu, nalézt zdroje, která, eh, které mm, v tuto chvíli eh, Libanon je úplně paralizován. V podstatě tam je obrovský politický před i e, tedy v rámci vedení armády je tam stále větší nestabilita. A tedy zejména v těch táborech ta situace by mohla být úplně výbušná. A znovu opakuji zejména tedy, co se týče mladých lidí, e, na které se mohou obracet e, různé teroristické buňky. Takže v rámci politiky sousedství Evropa by mohla mít větší kapacitu se tomu věnovat. Věnovat se vůbec těm podmínkám, ve kterých žijí tito lidé, takže bychom na ně mohli nasměrovat třeba nějaké eh, eh, evropské projekty pro podporu mladých lidí. Možná by Evropa dokonce mohla zorganizovat nějakou konferenci spolu s dalšími eh, mezinárodními organizacemi, jako je třeba UNICEF, tak abychom ehm, se shodli na, nějakém, na nějakých krocích, na nějakém typu intervence která by pomohla těmto mladým lidem. Chtělo by to zamyslet se prostě nad nějakým konkrétním, jasným cílem, zejména pro mladou generaci, a to si myslím, že by tady mohlo být užitečné pro, i pro evropskou budoucnost a pro dosažení e, téhle e, rovnováhy, která e, nyní je velmi křehká. na nás velmi zapůsobila ta setkání, eh, kterých jsme se zúčastnili. V tuto chvíli tam probíhá velmi eh, těžká, ehm, eh, těžký přehod. A Evropský parlament by určitě mohl předložit nějakou iniciativu, jak se k tomu postavit, co udělat, abychom dosáhli dialogu se syrskými se syrskou stranou ohledně téhle věci. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla eh, poblahopřát za tu výbornou zprávu, která podtrhuje nejdůležitější aspekty a situace eh, syrských uprchlíků. Je tady jeden bod, který domnívám se ještě tady nebyl dostatečně rozebrán a eh, já jsem už to viděla před rokem, když jsem navštívila své libanonské přátele a to je dopad na život v Libanonu a na rovnováhu Libanonu, eh, které podle to, to, tomuto obrovskému přílevu uprchlíků. Dopad eh, například na zaměstnávání Libanonců, eh, kteří stojí v konkurenci s uprchlíky, kteří jsou ochotni pracovat za mnohem nižší mzdy, potom ubytování, ceny nájmu, které eh, neobyčejně vzrostly, protože tam přicházejí také srští uprchlíci, kteří mají prostředky a jsou chodní to zaplatit. Dopad na celou kulturní rovnováhu, protože Syřani a Libanonci nemají stejnou kulturu. Eh, domnívám se tedy, že tento problém a přitom to platí stejně tak pro Jordány, jak už na to upozornila delegace, která byla eh, v Jordánsku nedávno. Myslím si, že eh, návštěva v Syrii by byla dobrou myšlenkou, eh, protože mm, tady sledujeme dopad syrských uprchlíků, ale evropské prostředky jsou nedostatečné, abychom eh, tuto situaci nějakým způsobem změnili. Ale je třeba, abychom skloubili třeba možnosti fondu přicházející ze zemí, které jsou bezprostředním okolí golfské státy, eh, které eh, země v, Perské, eh, v zálivu, které jsou rozhodně zainteresovány na tom, aby se situace pozitivně změnila. Ještě jednou děkuji mnohokrát za zorganizování této cesty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl jsem poděkovat za veškeré informace. Já bych chtěl vědět ještě více informací, když jste delegace sešla s panem, se zástupcem panu, pana, panem Misturou eh, eh, který pracoval na Eh, dosažení příměří. Jak eh, vypadá práce na do, dosažení dočasných příměří? Co se týče návštěvy v Syrii a vztazích se syrskou vládou, já jsem rozhodně za, ale nevím, proč bychom nemohli hovořit s vládou, ale také se všemi ostatními. Je třeba, abychom se snažili využít všech komunikačních kanálů eh, přece nemůžeme jednat jako Saudská Arábie, kde se kamenují ženy a vraždí ženy. Mm, e, a přitom s nimi hovoříme, s vládou, kromě, ale přitom oni financují dokonce i teroristy, e, kteří potom útočí i na Evropu. Čili nejenom podporovat tuto cestu do Sýrie, ale také podporu eh, tomu, aby se hovořilo skutečně se všemi zástupci v Sýrii, protože jediný, to je jediný způsob, jak pomoci řešení v této situaci. Eh, Děkuji. Já jsem navštívil Syrii, strávil jsem tam čtyři dny. Slyšel jsem se s různými lidmi, které často neslyšíme. A já si myslím, že je velmi důležité se setkávat s, tě, s těmito lidmi. Musíme také analyzovat tu eh, vojenskou situaci, musíme zabránit holokaustu, to znamená vyvraždění lidí a podpořit Bašara al-Asada. To je jediný způsob, jak se zabránit katastrofě. Můžete je, můžete je mít rádi, nemusíte je mít rádi, ale eh, všechny prostředky, které se dávají demokratické armádě, eh, jdou kalifátu. Takže co navrhujete? Navrhujete novou konferenci. My musíme pomoci jediné osobě, která chce diferencovanou Syrii, ne sunnickou, šíjickou, ne křesťanskou, prostě pouze multikulturní Syrii. A to je jeho výsost Bashar al-Assad a my jej musíme otevřeně podpořit nyní. Jinak bude příliš pozdě. Děkuji. Obrigada, Presidente. Um, relativamente. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chci poděkovat za všechny příspěvky a všechny doplňující informace, kterými přispěli uh, kolegové z delegace do diskuse. A co se týče otázky, mm, já, která tady leží na stole, myslím si, že eh, situace v Sýrii leží v rukou syrského lidu a ne v rukou kohokoliv jiného eh, musíme podtrhnout, že je nutno vytvořit takové podmínky, aby syrský lid mohl učinit své rozhodnutí. A také je důležité přispět k tomu, aby se zlepšila současná politická situace v Syrii, abychom nepřiživovali válku, která stále e, se vede v této zemi. Hovoří se o možnosti e, svolání nějaké třetí konference, to jsem nepochopila moc dobře. Zda jste kolega odkazoval na e, Ženevu, nevím. Hmm, myslím si, že ne, mu, potřebujeme Ženevu 3, aniž bychom měli konkrétní dopad Ženevy 2. To by znamenalo jenom vršení konferenci na konferenci a přitom se neplní závěry, ke kterým se tam dospěje. Eh, eh, kdyby se svolala třetí konference, která by byla založena na skleskotání té druhé, nemyslím si, že je to dobrá situace. Měli bychom pracovat především na tom, proč jsme byli zvoleni, a to je snažit se nacházet politické a míro, míromilovné podmínky pro, těch, pro tu těžkou situaci, které čelí lid syrský, místo toho, abychom přeživovali válku. Eh, co se týče dopadu na, na libanonskou společnost. Tento bod je nesmírně důležitý, už jsme o tom hodně hovořili. To, o čem vy jste hovořila, o sociálním dopadu na vylučování těch, kteří byli zaměstnáni a teď už nejsou, hmm, potíže, eh, kterým čelí libanonské rodiny a uvědomit si také to, eh, kdo se tam snaží uplatňovat svůj vliv. To vše zhoršuje i pracovní podmínky. Jako v případě syrských uprchlíků, o kterých hovoříme, jedno dítě pracuje za jeden dolar a přitom musí vláčet 25 kilo kovu e, e, a e, ženy pracují, v, dělají těžkou práci v zemědělství a dostávají daleko méně, než je denní mzda. Tyto děti pracují místo toho, aby byly ve školách, už na to upozornili kolegové Eh, je třeba zdůrazňovat ten význam nezbytnosti umožnit dětem školní docházku, pakliže pouze jedno ze čtyř dětí má přístup eh, ke vzdělání, ostatní děti musí pracovat, aby dost za jeden dolar denně. Eh, co se týče sociálního dopadu, dopadu na bydlení, nedostatek vody, elektřiny, Eh, vůbec přístup ke zdrojích, sběr eh, odpadu, to všechno jsou velké problémy. Eh, musíme se snažit přemýšlet ještě více. Libanon má dva miliony uprchlíků mezi Palestince a Syřany. Když bych to přenesla na mou zemi na Portugalsko, která má e, jinou rozlohu, bylo by to stejné, jako kdybychom měli 20 milionů uprchlíků. Mm, ale když to e, metrem čtverečním a obyvateli moje země, pardon, moje země, která má 10 milionů obyvatel, by měla 5 milionů obyvatel, když eh, bychom přenesli poměr Libanonu a eh, počet obyvatel na počet uprchlíků. Je třeba uvědomit si všechny tyto dopady na bezpečnost, na kulturu, na e, sociální postavení. To všechno se musí zahrnout do zprávy, kterou chceme předložit. Co se týče situace v Sýrii, souhlasím eh, s tím, co tady zaznělo, že musíme hovořit se všemi, eh, se všemi v Sýrii. Evropské vlády se rozhodly bilaterálně přerušit styky k Sýrii a já žádám tuto delegaci, o to, aby eh, Evropský parlament nepřerušoval kontakty v syrském parlamentu. Mně oni nic osobně neudělali a myslím si, eh, že minimální věc, kterou můžeme udělat eh, při vytváření kontaktu se Sýrií, by mohlo být přesně toto, abychom hovořili se syrským parlamentem a bylo by to lepší hovořit s nimi, místo abychom stále hovořili o nich. A proto je třeba, abychom se snažili pracovat na tom, abychom pracovali korektně, abychom hovořili se všemi možnými partnery, i když bilatera, došlo k bilaterálnímu přerušení v kontaktu se syrskou vládou. Myslím si, že je třeba hovořit s našimi partnery v syrském parlamentu. No, chtěla jsem ještě říct jednu věc, eh, vzhledem k tomu, že Pan, nevím, zda pan předseda nám poslouchá, nás poslouchá. Nevím, jestli pan předseda hovořil eh, švédsky, portugalsky, mm, nevím, zda ví všechno o Syrii a o Libanonu, ale pane Broku, ráda bych vám řekla, že minimum uh, kinderstube, čili dobrého vychování, by uh, bylo zapotřebí, abyste nás poslouchal. Je politování hodné, že mm, jste chtěl, abychom předložili zprávu a vůbec nás neposloucháme. Buď to všechno znáte a rozumíte všem jazykům, kteří se tady, kterými se tady hovoří, je to skutečně minimum eh, dobrého vzdělání, abyste si vyslechli i to, co se vám nelíbí. Neměli bychom tady rozlišovat mezi osobami, eh, které tady hovoří, abych si nikdy eh, nedovolila pozvat někoho na předložení zprávy a pak mu nenaslouchat. Mikrofonu. Paní kolegyně, protože jsem vás poslouchal, mohu vám i teď odpovědět. A jsem někdo, kdo velice pozorně poslouchá, ale taky bych nás mohl kritizovat, co jsme na té cestě dělali, ale to ti říkat nebudu. Já jsem za posledních 12-14 měsíců byl dvakrát v Libanonu v uprchlických táborech. Jednou jsem tam byl sám, jednou jsem tam byl s delegací zahraničního výboru. E, uprchlický kromě palestinských uprchlických e, táborů neexistují žádné jiné uprchlické tábory, e, protože tam jsou palestinské, palestinští uprchlíci 60 let a to, proto se nezřizují nové uprchlické tábory, protože už tam mají dost problémů. A skutečně, že v zemi, která má 4 miliony obyvateli, zhruba 1,3 milionu uprchlíků a z toho 1 milionu mezi tím pravděpodobně i víc ze syrské války, ukazuje dramatickou situaci v této zemi. V zemi, která se stala sama obětí Eh, válek, které se dějí okolo nich. A to jsem neslyšel jak v té zprávě, jakými možnostmi můžeme přispět v diskusích s tamními parlamenty, jak bychom celou tu skupinu mohli eh, posadit k jednomu stolu. My jsme od 12-14 měsíců nemáme žádného prezidenta v této zemi, eh, protože si nejse, nejsou schopni tam dohodnout. Existují tam prostě zástupné války. Eh, já když jsem tam byl před 12 měsíci, docházelo k intenzivnímu jednání s křesťanskými stranami a snažit se je přesvědčit, aby se domluvili na jednom kandidátovi, aby tato země konečně měla prezidenta. Vedli jsme intenzivní jednání s vedoucími zástupci Hezbaláhu na parlamentní úrovni. A vidíme, že jedna křesťanská země a Hezbalah šítové pakliže to smím říci, jsou řízeni Taharáne, Teheránem a sunická strana, kterou vedl zavražděný bývalý premiér Hariri, jako jiná křesťanská strana, eh, dávají zprávy Riádu. Toto je v jádru země, eh, která ukazuje celou dramatičnost situaci v, situace v celém regionu a střed o vedouc, kdo převezme vedoucí roli v regionu. E, s těmi body Teherán a Riad, ale nejenom jemi. Katar tam taky hraje svou roli, hraje tam určitou roli i chování Turecka, spíše ve směru k Sýrii. Je to daleko komplikovanější všechno a vůbec situace v celém regionu, e, která díky tomu už nepřesáhla hranice Libanonu, co se týče vedení války. Ale Hezbalan Eh, eh, vlastně se podílel eh, na válce v Sýrii, i ta libanonská část, když se podíváme na Alepo, a ISIS začíná operovat iž ve směru na Libanon, je, že musíme přispět k tomu, aby uvnitř země byly přer, bylo přerušeno toto spojení, jakož i to fungování mezi Teheránem a Riádem, O tom jsme intenzivně jednali před třemi týdny s iránským ministrem zahraničí, i co se týče vedení války proti Libanonu, ale zejména e, konkrétně jsme hovořili o situaci v Iráku a v Syrii, aby prostě tato propojení byla přerušena na základě chování, které, za které odpovídají všichni dotčení, Eh, mohlo vzniknout takové monstrum, jako je ISIS, který už nikdo nemá pod kontrolou. Nikdo už ho není schopen dostat pod kontrolu. A je třeba vést válku v regionu proti ISISu. Já nevím, zda je možné, abychom se všemi meziparlamentárními delegacemi eh, mohli startovat mírové procesy v Sýrii, jestliže jsem kolegyni pochopil správně. Já bych si E, tedy netroufl do toho jít, ale rád či budu, si počkám na návrhy, jakým způsobem toho chce dosáhnout. Já bych tedy rozhodně si to netroufl. Když, chceme, když chcete za, když chcete e, zahájit kontakty e, i s těmi, kteří vrhají bomby na jinou část syrského obyvatelstva civilního, co se tam děje s křesťanskými menšinami s syrskými křesťany, v Iráku s jezídy a s dalšími, z Kordy v Syrii. To je dramatická situace, všechno souvisí se vším. A sociální problémy v takové země, jako je Libanon, které se daří ještě docela dobře, v Jordánsku to vypadá daleko hůř. A jak to chcete všechno zvládnout, když jsme nedostali zatím naší velké politické úloze a ve vší zdvořilosti říkám, <clears throat> nepo, nedose, nedo, nepodaří se nám změnit situaci, když nezvládneme ten ohromný politic, tu ohromnou politickou úlohu. My jsme stroskotali, protože na začátku války v Syrii nedošlo k žádným rozumným rozhovorům s Ruskem, protože Rusko se bránilo tomu dostat Asada pod, pod kontrolu. Eh, Irák v důsledku americké války a celá řada dalších hloupostí, kterým zde došlo. Ale myslím si, že bychom se měli snažit na to pohlížet na, jako na komplexní eh, tvou situaci a potom budeme moci také eh, poslat delegaci. Děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli a můžeme přejít k další části programu. Hmm? Bitte, Frau Matthias. Prosím, paní Matthias. Obrigada, senhor presidente. Eu compreendo. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechla, co jste řekl a chápu to. Ale ono vždycky nestačí dívat se na věci zvnějšku. A analyzovat, kdo má kde jakou zodpovědnost a co má kdo udělat. To znamená soudit to, co děláte, to, to co dělají oni. Naopak, my tady máme hovořit o tom, co můžeme udělat té Unii. Eh, potřebujeme se eh, podívat na eh, evropské možnosti, vyhodnotit je. Měli bychom překročit tu fázi pouhých předkládání nějakých usnesení, rezolucí a podobně při nejmenším mm, bychom se měli vydat eh, na místo, abychom si potvrdili to, co už si myslíme. Protože proč jinak samozřejmě ty delegace by vůbec existovaly? Proč by také existoval výbor, jako je náš? Je to právě proto, abychom mohli jménem Evropské unie něco konkrétního učinit. Vejce se k tomu také vyjádřil. Ovšem, já bych řekla, že naše práce by byla omezená, pokud bychom chtěli vydávat peníze daných poplatníků pouze na eh, různé dokumenty, které eh, budeme vydávat a eh, nepřekročili bychom je. Teď jsem vám opravdu nerozuměl, kolegyně, tento výbor a také jeho předseda. Za poslední rok a půl byli několikrát v regionu, navštívili všechny um, uprchlické tábory a to i přesto, že jsme byli varováni před uh, různými útoky, jsme navštívili Bagdád. A to opravdu na vlastní riziko. Takže když teď slyším, že říkáte, že nestačí tady jenom sedět v sále a vydávat eh, nějaké rezoluce, tak eh, já nevím, jestli jste si uvědomila, eh, jaké bylo naše nasazení za ten poslední rok a půl. My jsme zde o tom tady diskutovali, já jsem vám dal prostor pro to, abyste přednesla svůj projev. Měli jsme tady takhle vhodnou k tomu příležitost se o tom bavit, ale obvinovat někoho, že dělá málo nebo mm, podobně, to, to není užitečné. Tady nejde o to, kdo teď byl ty čtyři dny v Libanonu, jde o to, jaké zkušenosti tam získal a co z toho politicky můžeme eh, udělat. opravdu tady nejde o to, abychom se osočovali, kdo tady odvádí lepší práci. Já vám samozřejmě jsem vděčen za práci, kterou odvádíte, za to, že jste eh, byla součástí této delegace. Já mám také eh, svůj názor ohledně toho, jaké problémy, s jakými problémy se tento region eh, potýká. Takže v tuto chvíli vám děkuji. Ninguém. E eu termino por aqui já jsem tady nikoho z ničeho ne, neobvinovala, ani jsem nikoho neosočovala. A já si myslím, že je velmi dobré mít takovouto dobrou spolupráci tady v rámci výboru. Stejně tak, jako tento výbor odvádí svou práci, tak my také samozřejmě odvádíme svoji práci. Já vlastně jsem jenom reagovala na vaše doporučení. Uh, to znamená, výbor dělá svoji práci, delegace dělá svoji práci a teď doufám, že také v duchu spolupráce. Tohle přesně uděláme, to znamená, vy předložíte doporučení a já na ně nějak za, zareaguji. Takže teď jenom řeknu děkuji za to, že jste nám dal prostor k tomu, abychom eh, podali zprávu o zkušenostech z této cesty naší delegace. Eh, je zřejmé, že potřebujeme společně pracovat, protože nás čeká v téhle oblasti ještě hodně práce a tolik tedy z mé strany děkuji. Já vám děkuji za tato smířlivá slova. Eh, možná to je jenom moje taková přecitlivělá duše, za kterou jsem znám, že jsem si to vzal trošku osobně ale určitě z těch pracovních metod tedy můžeme eh, vyzískat eh, maximum. A nyní přecházíme k dalšímu bodu na eh, našem pořadu jednání a to je neveřejné jednání, kde